těch všech, kteří zde jsou. Prosím, usaďte se, tak abychom mohli začít. Almost. We we having a session this morning? Nejdříve přeji dobré ráno. Jako první bod na pořadu jednání bychom měli schválit pořad jednání. Chtěl bych vás informovat, že schůze koordinátorů, která byla plánována na dnešek na 11.30, se nebude konat. Byla odložena a to na 17. října. A teď ještě některé další věci k pořadu jednání. Tyto změny pořadu jednání budou představeny eh, na začátku hlasování. A nyní se podívejme na prohlášení předsedy. A představím vám doporučení koordinátorů. Pan Salvatore Jakolino, zpravodaj, by měl být zpravodajem k návrhu o kanceláři Evropského žalobce. Dále pan Axel Voss by měl být zpravodajem k návrhu změny nařízení o Eurojustu. Za třetí, eh, náš kolega Jacek Potaševič by měl být zpravodajem k nařízení o nových psychoaktivních látkách. A dále pokud nemáte nic proti, budeme to považovat za schválené. Také bych chtěl říci, že hlasování o ochraně osobních údajů proběhne 31. října. Promiňte, 21. října. Od 6 eh, do 10 večer. A pravděpodobně také 24. října od 10 do 12 ve Štrasburku. Také máme revidovaný kalendář schůzí Libé, včetně šetření Libé o situaci ve eh, věznicích. Pokud nemáte nic proti, potom schválíme, potom přejdeme k dalšímu bodu a to je schválení zápisu ze schůzí eh, z října 2012, eh, dubna 2013 a května 2013. A budeme tedy považovat zápisy za schválené. A nyní bod číslo čtyři. To je situace v oblasti probíhajících interinstitucionálních jednání o legislativních postupech. Máme zde kolegu pana Mela, který je zpravodajem k tomuto tématu. O jaké zprávě hovoříme, pane předsedo? O evropském nařízení k vyšetřování. The European Investigating Order informing us on the progress mhm. on the ongoing trial. A takže chceme informaci o probíhajících trialogách, trialozích k tomuto tématu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, budu stručný. Není moc co dodat eh, k poslednímu vývoji. Eh, dosáhli jsme velkého pokroku během irského předsednictví u řady článků, nicméně v tuto chvíli máme nové předsednictví rady. Některé Zásadní body návrhu budou řešeny v následujících týdnech. A doufáme, že o zprávě se bude hlasovat začátkem příštího roku nejpozději. E, nikdo nic dalšího nemá. Právě jsme se tedy vyslechli zpravodaje k tématu evropského vyšetřovacího příkazu, informace o trialogu. To by mělo být všechno v tuto chvíli. A tak se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva o situaci v oblasti dodržování základních práv v Evropské unii. Spravodajem je Louis Michel. Tato zpráva jasně ukazuje, že výbor Libe je odpovědný za ochranu práv občanů v Evropské unii. Vyslechneme si Louis Michel. Ano, jenom chci připomenout, pane předsedo, že struktura eh, zprávy má tyto části. První část se týká institucionálních otázek, které jsou spojeny s posílením ochrany základních práv v Evropské unii a druhá část, tak ta se zabývá specifičtějšími otázkami, které se týkají lidských práv a to podle struktury listiny základních práv a jejich příslušných kapitol o důstojnosti, svobodě, rovnosti, solidaritě, eh, občanství a spravedlnosti. Takže pokud jde o tu institucionální část, tak jak asi víte, tak my v posledních letech jsme zažili institucionální a ústavní krize velkého významu v některých členských státech, třeba vyhošťování Romů z Francie nebo maďarská krize, rumunská krize a i mezi těmito krizemi vidíme takový společný jmenovatel a to je riziko porušování či dokonce porušování evropských hodnot, respektive článku 2 smlouvy o EU. Takže eh, za poslední léta se rozvinula významná diskuze o prostředcích, které máme k dispozici a o nástrojích podle stávajících smluv, anebo které je třeba ještě přijmout podle smluv, tak abychom mohli čelit těmto krizím způsobem efektivnějším a to především tím, že vytvoříme nový mechanismus. Evropský parlament již léta Eh, apeluje na to, abychom měli mm, razantnější politiky v oblasti lidských práv. Dva pracovní dokumenty, které jsem i eh, předložil v parlamentu, tak vychází z našeho šetření a i navrhují, jak posilovat základní práva podle stávajících smluv, ale i ve světle případných novelizací smluv. Pani Redingová již nám dá určité indicie, jaké jsou úmysly úmysly komise a to bylo na nedávné eh, konferenci Center for European Policy Studies. V zásadě ona navrhla, abychom se zaměřili na posilování právního státu v Evropské unii, což eh, obsahuje různé ty prvky článku 2 smlouvy o EU a navrhla, abychom využili to, že bychom případně podle článku 7 odstavec 1 používali eh, eh, tedy eh, výzvy dotčeným členským státům, abychom je upozorňovali na toto, což v podstatě komise již využila v případě Maďarska. Také i navrhuje, abychom i navrhli určité novely, pozitivní novely smlouvy, ale je zde určité riziko. A to riziko, že v podstatě realizace toho nového mechanismu by byla byla eh, někdy v nekonečnu. A my, jako zpravodaj, tedy já, souhlasím s tím cílem posilovat mechanizmy lidských práv eh, a mám za to, že máme ale odlišné vize eh, ohledně toho, co komise může dělat již teď ve světle stávající smlouvy a ve světle harmonogramu těchto reform nemůžeme pouze se snažit garantovat právní stát, ale musíme garantovat aplikaci článku 2 v jeho celistvosti, to znamená demokracie, právní stát, základní práva, rovnost a menšiny. Takže zde je třeba využít potenciál smlouvy a je třeba naléhavě uzavřít eh, přistoupení k Unie k umluvě lidských práv. Je třeba transpor, transponovat evropské právo, které se týká lidských práv. Je třeba mít politiky a programy na posilování evropských společných hodnot a základních práv. Je třeba spolupracovat systematičtějším způsobem s Radou Evropy a jinými in, mezinárodními institucemi, který, které se zabývají stejnou tematikou. A je třeba vytvořit nový mechanismus s cílem eh, dodržovat ochranu a mm, prosazování eh, lidských práv a hodnot Unie. Komise již dnes pokud by si přála, může přijmout rozhodnutí, stejně tak, jak to učinila v případě korupce eh, a v EU a v členských státech, tak i tady by mohla vlastně vytvořit nový mechanismus ne, není třeba ani novelizovat smlouvy, třeba proto, abychom mohli stanovat různé ukazatele, abychom mohli zajišťovat monitoring situace v Unii a v v členských státech. Můžeme hm, provádět objektivní vyhodnocování, můžeme i eh, analyzovat pravidelně aplikaci článku 2 smlouvy a můžeme na základě toho přijímat doporučení a sankce. Je třeba i mít mechanismus rychlého varování a i systém tedy, jak eh, členské státy eh, povolat k pořádku. A to lze dělat podle stávající smlouvy. Je třeba naléhavě aplikovat veškeré nástroje, které nyní existují podle smlouvy smlouvy a připravit se samozřejmě i na případnou novelizaci smlouvy tam, kde to bude nutné. Pokud je o základní práva teď. Jak jsem to říkal již, já jsem se držel struktury listiny základních práv. Já jsem i proskoumal roku, dokumentaci nevládních organizací, kde jsem se snažil detekovat eh, ty nejvíce flagrantní případy porušování v EU a v členských státech, eh, což eh, často vyplývá z těchto zpráv. Máme příliš mnoho případů porušování lidskosti, důstojnosti v Evropské unie a především v některých členských státech, a to především co se týče menšin žadatelů o azyl, migrantů, osob, které údajně mají vztah s terorismem, nebo osoby, které jsou zbaveny svobody. Je třeba i absolutně trvat na, zacha, na zákazu e, mučení, a nelidského zacházení a případně to stíhat. I zák, právní stát se opírá o dodržování základních práv, to je třeba striktně respektovat i ve e, světle mezinárodní spolupráce či boje proti terorismu. I právo na soukromý život, ochranu osobních údajů, to je samozřejmě je také základní hodnota, stejně jako svoboda projevu, projevu svoboda e, e, hromadných sdělovacích prostředků, to je základní projekt demokracie. Máme zde i řadu flagrantního porušování práv žadatelů o azyl, migrantů, vyhošťování těchto osob. Evropská unie členské státy musí posílit i eh, boj proti diskriminaci. Je třeba, aby Rada přijala směrnici, která se týká regalizace eh, principu rovného zacházení pro osoby bez eh, ohledu na význání, náboženství či sexuální orientaci. Situace Romů je velice zneklidňující. Nadále je třeba eh, jasně odsoudit veškeré rasistické, homofobní, xenofobní, antisemické projevy i proti migrantům a já lituji, že eh, v řadě případů orgány nečiní. A je třeba, abychom nezneužívali Romy jako e, obětního beránka, což jsme viděli například minulý týden ve Francii. Hospodářská krize, finanční krize, opatření, která byla přijata, velice dramaticky dotýkají se těch sociálně slabých v naší společnosti a je třeba, abychom věnovali tomuto obzvláště pozornost, je třeba, abychom přijali silná opatření. Právo na svobodu pohybu, to je jedno z nejzákladnějších práv, a nejviditelnějších práv, eh, které mají občané EU. A eh, nemůžeme tedy tolerovat veškeré pokusy, které se snaží revidovat toto aky. A i eh, nezávislá justice, hm, spravedlivá justice, která bude dodržovat patřičné lhuty, to je základní věc pro demokracii, právní stát a důvěryhodnost beztrestnost nelze tolerovat v žádné podobě. A nyní velice rychle, pane předsedo, bych řekl, různé, jaké jsou různé body mé zprávy. Je to velice frustrující, to je jasné. Já jsem mohl některým aspektům se věnovat více, jako právo dítěte, jako práva handicapovaných osob ve společnosti, situace menšin či sociální práva, ale v této fázi pravidla na prezentaci zpráv z vlastní iniciativy bohužel toto neumožňují. Já hodlám předložit celou řadu pozměňovacích návrhů, tak abych mohl i, i sem eh, potom dát ty věci, které zatím jsem nemohl a velice rychle i předložím i určité návrhy stínovým zpravodajům, který, kteří to případně podepíší. Je třeba ještě jít do hloubky této diskuze, diskutovat o možném vytvoření kodaňské komise a je třeba i využít možnosti této komise, abychom vůbec mohli se věnovat tomuto tématu, tak musíme eh, i organizovat slyšení 5. listopadu například se plánuje jedno a já mm, na vás apeluji, abyste se ho zapojili. Lhůta pro pozměňovací návrhy to 11. listopad, eh, čas, abychom mohli se zabývat návrhem zprávy, abychom mohli tam i zakomponovat výsledky zmíněných slyšení. Děkuji. Merci, merci Michel. Děkuji, pane Micheli. Máte slovo, pane Melo. E Vážení kolegové, eh, já bych chtěl prezentovat stanovisko své politické frakce. EPP přikládá velký význam ochraně eh, základních práv, nicméně doporučení v odstavci 2 a 7 jsou daleko od reality a je tam riziko, že budou kontraproduktivní Jednak proto, že nelze říci, že evropský systém nemá systém ochrany um, základních práv. Kromě toho um, tady je riziko politizace um, systému ochrany, což čemu se musíme vyhnout. Evropská unie již e, vytvořila systém ochrany základních práv. Dovolte, abych připomněl, že to na základě doporučení Evropského parlamentu. Komise vytvořila síť expertů, eh, kteří mají vytvořit zprávu o implementaci členských, eh, v členských státech té charty základních práv. Otázka agentury pro eh, základní práva spadá do jejich pravomocí a v rámci Rady Evropy byl v roce 89 vytvořena Rada pro základní práva. Kromě toho Evropská unie má program Základní práva občanství, který má rozpočet 93 milionů euro od roku ze 7 až 13, což se v současnosti diskutuje. Dovolte, abych také zdůraznil, že Charta základních práv Evropské unie má závazný efekt a nyní je základním pilířem naší legislativy. Um, základní práva jsou eh, mezi základními právními principy a evropské stouty mohou jít ještě dál, než co garantuje eh, ta charta. Eh, brzy vstoupí Evropská unie do úmluvy v základních právech, což systém ještě posílí. Musíme se vyhnout politizaci systému ochrany základních práv. Kromě toho právní limity eh, vytváření nových mechanismů v rámci Evropské komise nebo dávat Evropskému parlamentu pravomoci ochranu to práv eh, obsahuje riziko politizace. Ten systém musí zůstat mimo politický vliv. Komise a parlament jsou stále politickými orgány. Proto ochrana základních práv musí zůstat v rukou um, orgánů, jako je Evropský soudní dvůr nebo Evropský soud pro lidská práva. Návrh um, evropské politiky um, implementaci článku 2 smlouvy Evropské unie je nebezpečný, protože parlament by se stal politickým soudcem uh, který by eh, obvinoval vlády eh, z v případech užívání lidských práv, eh, základních práv. Děkuji. Takže nějaký kolega ještě, ještě k tomu bude jistě něco chtít říct, pan Klis. Pane předsedo, myslím, že tato zpráva je v podstatě takovou zmeškanou příležitostí Tady máme dlouhý seznam. Ehm, věcí, problémů v souvislosti s základními právy. A tam není nic nového, nic nového se neotevřelo. Odstavec 15 například se říká, vyjadřuje znepokojení nad různými případy porušení práva azylu a pak se tam zmiňuje povinnost, kterou některé členské státy nedodržují, když lidé riskují život, aby um, ehm, překročili, se dostali přes moře. To není v souladu s realitou. Já, řada dalších členů tohoto výboru, jsme se účastnili mise do Alžíry ve Španělsku eh, přes Gibraltar a tam jsme viděli, jak policie a pobřežní hlídka, jak vážně berou svoji práci. A humánní podmínky byly tedy vytvářeny, aby se aby zachránili lidi, kteří se rozhodli překročit moře u Gibraltaru. A v podstatě vznikl dojem, jako kdyby ty policejní eh, jednotky a pobřežní hlídky vlastně eh, tady eh, ohrožovaly lidské životy z, z důvodu těch ustanovení, ale to není v souladu s realitou. Ta, to bychom tady v té zprávě neměli říkat, pokud chceme, aby nás brali někdo vážně. Nemůžeme tedy Eh, obvinovat z něčeho lidi, kteří dělají velmi dobrou práci. Hmm, je to strašné, samozřejmě, kdy lidé se stávají oběťmi, když nebyla využita možnost abychom těm lidem jasně řekli, že mají vlastní odpovědnost za svůj život. Takže zase jednou je tady e, příležitost této zprávě, která nebyla takto využita. Odstavec 18 se říká, ano, rasismus je odsouzen, rasismus vůči migrantům, ale možná bychom mohli zmínit i rasismus eh, ze strany migrantů. Ve francouzských městech nebo i v této zemi je páchán rasismus ze strany imigrantů vůči místní populaci. Možná ten zpravo, zpravodaj se měl, měl zmínit i o tomto. Děkuji. Děkuji eh, zpravodaji Michelovi za jeho zprávu, kterou eh, my myslím, že, která myslím, že představuje velký pokrok vpřed v obraně tedy základních práv, právního státu, demokratických hodnot. Evropský parlament eh, hraje v této věci velk, významnou roli. Tato zpráva je v souladu s argumenty, které um, získaly konsenzus tomto parlamentu po přijetí charty základních práv. A ta charta teď v podstatě eh, nenarušuje nebo nezasahuje bod vnitrostátního práva členských zemí. Samozřejmě většina těch případů porušení základních práv občanů Eh, nastane v situacích, které vůbec nesouvisí s evropskými institucemi. Nemůžeme eh, se dostat do situace, kde bude celá řada formulací Charty základních práv, článku 2 smlouvy, přičemž práva budou porušována v rámci členských států. Došlo k řadě případů a mm, byla tam naprostá beztrestnost. Pokud se nám poda- nepodaří posílit rámec pro dodržování základních práv Evropské unii, Hovořilo se tedy o rozšiřování charty základních práv a to je také stanovisko EPP. A já jsem překvapen, že slyším jejich stanovisko tak, jak bylo dnes prezentováno. Mm, stínový zpravodaj podstatě udělal něco, co je vstup mm, zpět od tradiční eh, stanoviska EPP. Komisařka Redingová hovořila o článku 51 Charty základních práv. Já mluvím svým jménem samozřejmě i jménem frakce a e, žádost kolegy Ulriky Lanuček e, eh, je, že její pozice a pozice frakce je, že pokud tato zpráva má být účinná, tak tam musí být nějaká příloha, kde bude eh, přehled porušování základních práv v jednotlivých členských zemích. A naše frakce podá pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A do 11. listopadu budeme jednat o tom, abychom prosadili tedy podávání zpráv po jednotlivých státech. Chceme vidět, jak to bude v souladu s mm, snahou spotřebitele zachovat celkový obecný přístup. Je to samozřejmě důležité. E, jsou tady věci, které ještě třeba finalizovat. Takže musíme mít celkový přehled o situaci. Co se týče vazeb mezi EU a Radou Evropy a UN, eh, USN, komisařem OSN pro uprchlíky, samozřejmě je nutné dokončit proces přístupu Evropské Unie do úmluvy pro eh, lidská práva Rady při Radě Evropy. Současně by mě zajímalo, co tom soudí zpravodaj. Um, myslím, že je důležité vyhnout se eh, nějakému rozdělení úkolů mezi Evropskou unii a Radou Evropy. Někdy je tady snaha tento přístup aplikovat. Máme tady vnitřní trh a jiné nástroje spolupráce a eh, Rada Evropy byla vnímána jako oblast, kde se chrání základní hodnoty. Druhá věc, takové rozdělení by oslabilo kredibilitu Evropské unie v očích občanů a také by to oslabilo Radu Evropy, myslím. protože by to zůstalo tak, že oni by, se, oni by museli řešit případy základních práv v 45 členských zemích. Řada z nich tedy mimo EU a náš vlastní výbor pro zahraniční věci e, v nedávné době odsoudil řadu těchto zemí, co se týče e, případu porušování, pravidelného porušování lidských práv. To je tedy mnohem, ta Rada Evropy má mnohem širší působnost než Evropská unie a ty, to by protiřečilo uh, smlouvě o Evropské unii. Protože te, unie, Evropská unie je především unie politických hodnot, lidské důstojnosti, demokracie, právního státu, svobody, rovnosti lidských práv, včetně menšin. Článek 3 odstavec 2, tam se říká, že základní úkol Unie je prosezovat tyto hodnoty. Pokud Unie říká, že by toto chtěla nechat na Radě Evropy, tak by vlastně porušila základní svoji povinnost vůči svým občanům. Takže toto musíme dát kodaňskému výboru. Musí e, fungovat ve spolupráci s Radou Evropy, samozřejmě. Nechceme jenom duplikovat úkoly některých mm, komisí. Během našich kontaktů s Benátským výborem Eh, vzhledem také k řadě zpráv Evropského parlamentu bych řekla, že to vý... reakce tohoto výboru byla velmi pozitivní. Protože mm, oni si přejí, aby Evropská unie mm, intenzivněji obhajovala základních práva, aniž by byla v rozporu s Radou Evropy a um, poté, co tedy vstoupí Evropská unie do um, ehm, CHR. Um, ehm, pokud se domníváme, že tedy parlament je politická instituce, pokud si myslíme, že komise je také politická instituce a to bude, uh, ještě víc po volbách, tak jsou politické orgány, které mají monitorovat e, základní práva. Takže vám děkuji, budeme nadále pracovat na této zprávě společně s Michelem. Paní Zéber, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Myslím si, že pokud jde o to, co řekl kolega Tavareš a další kolegové, nemusím toho moc eh, doplnit, ale chtěla bych zdůraznit jenom dva body. První bod. Myslím si, že eh, bychom nesplnili očekávání občanů EU, pokud bychom otázku základních práv vždy vnímali velice úzce. Pouze tehdy, pokud eh, se implementuje nějaká směrnice, ehm, pokud bychom se dívali pouze tehdy, jestli se dodržují lidská práva nebo základní práva. A občané Evropské unie očekávají, že jejich základní práva budou dodržována vždy na všech místech a to v případě všech lidí, kteří se zdržují v EU. To je velice důležitý bod. Znovu a znovu jsme svědky porušování základních práv a lidských práv Ehm, mimo Evropskou unii neustále to kritizujeme. A samozřejmě uvnitř Evropské unie máme demokratickou kulturu a díky tomu máme velký závazek. Závazek také sebekriticky se dívat na naši vlastní situaci a vždy znovu a znovu zajišťovat, že se dodržují lidská a základní práva. Domnívám se také, že um, bychom eh, nevyužili všech možností, pokud bychom k této otázce přistupovali pouze právnicky. Otázka základních práv je totiž také politická diskuze a my ji musíme vést. Myslím si, že existuje rozdíl mezi politickými úvahy, úvahami a stranicky politickými úvahami. Otázka základních práv je v každém případě nesmírně důležité a my jako politická skupina budeme podporovat veškeré snahy, které jdou tím směrem, že budeme mít možnost eh, provádět kritickou eh, kontrolu a snažit se zavádět změny. Je třeba, abychom proto měli v ruce odpovídající nástroje. Děkuji, pane předsedo. Když hovoříme o právech, chtěl bych říct následující. Dnes bohužel nemohu hovořit svým rodným jazykem chorvatsky, ale požádal jsem již sekretariát, aby to na příště změnil. Eh, není to problém, mohu nyní hovořit anglicky. Když hovoříme o základních právech a také o podpoře evropských hodnot, myslím si, že abychom měli soudržnější, koherentnější zprávu, potřebujeme v té zprávě také apelovat na členské státy, aby skutečně dodržovali veškeré usnesení, veškerá usnesení tohoto parlamentu. Když hovoříme o základních právech, hovoříme o právu na svobodě, na svobodu. A, a také zam, odmítáme veškeré režimy, které porušují toto základní právo. Máme usnesení Evropského parlamentu z roku 2009, které odmítá veškeré totalitní režimy je to citlivá otázka například ve střední Evropě. Některé země určitě odvedly dobrou práci při dodržování toho, toho, toho usnesení, ale některé jiné země mají ještě hodně práce před sebou. Jak zde zaznělo, není to jenom právní otázka, je to také politická otázka. Jsou zde dvě eh, důležité věci. Tyto otázky se používají eh, často na eh, to, aby vznikl nový ideologický rozpor eh, na místo koncenzu. Někde se také objevují snahy používat právnické cesty k tomu, aby právě nebylo dosaženo nějakého smíření. A Brání to snaze vytvořit eh, takové klima, které zabrání vzniku kotoletních režimů v Evropě. Myslím si, že to je věc, která by také měla být pokryta v našem dokumentu. Děkuji, pan Plenkovič. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl pogratulovat zpravodaji k této zprávě. Je to velice důležité téma. Jsem z nového členského státu, který v rámci přístupových vyjednávání měl jako eh, jeden, jedno ze základních témat právě eh, respekt eh, k základním právům a svobodám. A původně bylo 29 vyjednávacích kapitol, poté jich bylo 35. My chápeme, jak v Chorvatsku, jak důležitá je kapitola respektu základních práv a svobod. A byl to, byla to důležitá součást našeho splňování AKY. V Evropské unii je v rámci AKY silná ochrana základních práv. A zároveň je důležité mít na paměti legislativu eh, Evropského soudu pro lidská práva a Rady Evropy. Tato kapitola, myslím, musí být důležitá i při dalších vyjednáváních o přístupu. Jsme toho svědky v případě Černé hory. A ty části zprávy, které odkazují na článek 2, Ehm, a na základní hodnoty Evropské unie, to je něco, co my plně podporujeme. Zároveň ale musíme být trochu opatrní, pokud jde o vytvoření nových mechanismů, eh, pokud jde o zapojení nových institucí do dohledu nad dodržováním základních práv v členských státech. Chtěl bych zdůraznit eh, to, že i když Chorvatsko v roce 2012 ještě nebylo členem Evropské unie, tak bylo zahrne, zahrnuto do um, zprávy a také do uh, legislativy. A bylo také zahrnuto do hodnocení ze strany agentury pro základní práva a bylo shledáno, že Chorvatsko eh, plně respektuje základní práva stanovená EU. Děkuji. Nyní si možná vyslechneme komisi, než přidáme slovo zpravodaji, takže komise si veme slovo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie má základní společné hodnoty. Nemůžeme je považovat za samozřejmé. Musíme mít odpovídající nástroje, které nám umožní, že ukázat občanům, že jsme schopni reagovat, když tyto hodnoty jsou ohroženy. Předseda Barroso v letošním projevu o stavu Unie opět toto téma zmínil. Hovořil o potřebě najít most mezi politickým přesvědčením, porušováním lidských práv na straně jedné a na a takzvanou nukleární možností nebo zásadní možností podle článku 7 na straně druhé. A předseda Barroso prohlásil, že bude vydáno sdělení k tomuto tématu. Pokud jde o užitečnost role komise, komise je určitým soudcem. A my v každém případě chceme, aby sdělení k tomuto tématu odráželo tuto naši roli. Základní principy jsou, že mechanismus eh, dohledu je aktivován pouze ve chvíli, kdy dochází k, systému, k systémovému porušování základních práv a právního státu. Je také zajištěna rovnost mezi členskými státy a jsou stanoveny určité eh, benchmarky, určité limitní hodnoty. Není možné, aby se ke každému členskému státu přistupovalo jinak. Cílem není duplikovat již eh, prováděnou práci, eh, což je práce pod vedením Rady Evropy, ale jde o to, abychom měli mechanismus pro reagování v případě, že právní stát je v některém členském státě ohrožen. Musíme zahnout veškeré zainteresované strany do dialogu o tomto tématu a proto komise v listopadu organizuje konferenci o úloze spravedlnosti v Evropské unie. A tam se bude hovořit také o právním státu a respektu základních práv. Děkuji. Děkuji. Nyní ještě předsednictví bych chtěl něco říci. Je zde někdo za radu? Chcete něco říci? Pokud nikoli, není tomu tak, tak může dostat slovo zpravodaj. Louis Michel, na závěr. Ano, eh, ne, že bych to chtěl uzavřít, ale spíše bych chtěl velice stručně zareagovat na řečníky. Já jsem překvapen, abych řekl pravdu, když jsem slyšel pana Melo, našeho vynikajícího kolegu, který říká de facto, co vy navrhujete, tady je riziko politizace otázky. No ale já si myslím, pane Melo, že právě mně jde o opak v této zprávě. Tato zpráva chce, eh, abychom měli jasnou objektivní proceduru založenou na neodiskutovatelných kritériích bez politizace, ale zde je právě riziko opačné dnes. A já vás celá respektuji, ale to, co byste řekl, to je v podstatě politizace diskuze. A právě nám jde o opak. Kromě toho bych řekl, a skutečně to by znamenalo, že bychom byli slepí. A já myslím, že to není dobré pro poslance být slepí, kdybychom popírali fakt, že zde jsou problémy lidských práv v Evropě a v některých členských státech. A já čtu všechny zprávy podle jednotlivých států států, podle jednotlivých států, a to nepřipravují žádné instituce a tam se jasně ukazuje, že tam jsou problémy lidských práv. Samozřejmě svět není perfektní. Je třeba ale, abychom my s tím něco udělali. Dále, ne, že nejsem moc realista. Já myslím, že nemohu být větší realista, protože rada apeluje na nový mechanismus. I komise ho chce, takže nemůžete mě obvinovat z nějakého absence realismu. Ano, je zde potřeba posílit náš arzenál nástrojů tak, aby abychom mohli vyřešit celou řadu problémů. Já tedy nechápu pozici EPP a já Eh, eh, samozřejmě hm, nepochybuji o vaší starosti, o lidská práva a o, o váš etický postoj, to eh, vím, ale možná byste měli trochu svůj záběr myšlenek rozšířit a ne mě obvinovat, že mám nějaké úmysly politizovat tuto otázku. Já možná to udělám posléze, ať budeme chtít či ne, protože já hm, mám svobodu slova jako poslanec. A já v určitém okamžiku připravím neformální zprávu o ve všech případech porušování lidských práv, které byly zjištěny podle jednotlivých zemí. Vím, že to bude vadit. Nebude to součást této zprávy, samozřejmě, že ne protože někteří by si to nepřáli, ale nemůžete mě zabránit, abych využil svého práva svobody projevu a konkrétně poukázat na flagrantní porušování lidských práv. Nebudu odpovídat na to, co Eh, zde bylo prostě úplně hm, exces, tady co jsme slyšeli, pokud jde o Romy a tak dále, takže k tomu já se nebudu hm, vyjadřovat, protože to je něco, co vůbec neodpovídá ani evropským hodnotám, ani mým hodnotám. Pokud jde o pana Tavareše, chci vám poděkovat za vaše náměty, souhlasím s těmito návrhy a ano, jak jsem řekl, my eh, samozřejmě rozdáme eh, dokument zpravodaje o situaci člensk- v členských státech a především eh, tam mm, eh, i samozřejmě využijí materiály nevládních organizací a dalších specializovaných institucí a spolu s vámi tedy určitě to zpracujeme. Rada Evropy. Setkal jsem se ze zástupci Rady Evropy, a myslím si, že by bylo možné, jak říkáte, pane Tavareši, velice dobře spolupracovat s Radou Evropy, bez toho, aniž bychom duplikovali činnost, aby to bylo efektivnější, ale aniž také bychom až mm, tedy překračovali eh, eh, naše kompetence. Samozřejmě máme vlastní kompetence a úkoly a my ale máme ze toho partnera, kterého málo využíváme. Je to přece náš výsadní partner v této oblasti, ale nemůžeme některá zájemně se substituovat, s tím souhlasím. Pokud jde o kodaňskou komisi, zde já budu čekat na písemné eh, připomínky našeho předsedy a vás. Paní Zipl, děkuji. Já vím, že očekávání občanů jsou velká, co se týče lidských práv v Evropské unii. Vlastně to je to, co i vyplývá ze sondáží, které byly zveřejněny nedávno. Je třeba i to zapracovat do zprávy. Vyslechl jsem si nového chorvatského kolegu, kterého zde vítám eh, a jeho příspěvek ukazuje, že má velký zájem o toto téma a to podle mě je velice důležité je třeba se inspirovat minulostí, všechno, co jsme zažili, jako mm, mm, totalitní režimy, fašismus, komunismus a mm, díky tomu posílit lidská práva a demokracii, právní stát v Evropě, ve všech členských státech, ať starých či nových, určitě bude konstatovat, že když tady spolu s vámi mluvím, o tom, že zde dochází k porušování lidských práv, která jsme Eh, snadno zjistili v členských státech, tak určitě kolego pochopíte, že určitě je tomu tak eh, eh, v těch starých i v těch nových. Všude je to stejné. A je tady důležité to zdůraznit zde. Možná jsem na někoho zapomněl? Ne, myslím si, že ne. Ano, já myslím, že jsem sice mluvil stručně, ale reagoval jsem. Děkuji, pane Micheli. Takže Navrhuji toto. To byl bod programu před hlasováním, které plánujeme na 10.30, ano, ale hm, většinou eh, eh, většinou členové chodí přesně na hlasování až, takže já bych přerušil na půl hodinu a budeme pokračovat v 10.30, kdy budeme elektronicky hlasovat. Jenom pokud dovolíte ještě tak já jsem dostal zprávu, že pan Mulder dnes má narozeniny, takže vše nejlepší k narozeninám. A za půl hodiny na hlasování.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

Your colleagues? Your colleagues? Kolegové, Děkuji za eh, to, že jste přišli zpátky. Prosím o pozornost. Kolegové, prosím tedy o pozornost. Máme hlasování, máme před sebou několik bodů k hlasování. Eh, bod 8, 6 a 7 šest seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překročení jejich hranic výzum, je, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Bod číslo sedm to je Eh, to se týká mm, uprchlíků v důsledku konfliktu v Syrii, bude hlasování nejprve seznam zprávy kolegyně Marie Gabriel. Budeme hlasovat. Eh, dám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nyní se obrátila na všechny kolegy a požádala o odložení hlasování. Já žádám o odložení hlasování a to především dík, kvůli transparentnosti v této věci. Od samého počátku tak jsme zahájili vynikající spolupráci se všemi stínovými, já jim za to děkuji a také i um, jsme jsme tedy eh, si přijali určitou proceduru, připomínám pravidla, je to vlastně poprvé, kdy Evropský parlament eh, se eh, zúčastňuje rozhodování o tématu, které je tak seriózní, vážné a citlivé a já si myslím, že tady máme velkou odpovědnost a vysíláme signál. Je to signál, který je, že, a to musíme respektovat tedy proceduru a především musíme mm, vystupovat transparentně a vést dialog. Pokud dnes já žádám o odložení hlasování, tak to je proto, poněvadž jsme měli pozměňovací, ústní pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které se týkají zemí, kde Mm, v podstatě a priori my nejsme proti tomu je tam mít, ale je třeba, aby parlament měl k dispozici veškeré informace, tak abychom mohli přijmout eh, řádné rozhodnutí se znalostí věcí. Proto, pane předsedo, žádám eh, tento odklad a já mám takový návrh. A to mm, velice laskavě vás žádám, abyste poslal dopis vaším jménem třem zemím, které viditelně mají zde většinu ve výboru, to znamená Amiráty, eh, Peru a Kolumbie a tak, abychom od nich dostali informace o stavu přípravy. Proč tyto země? Dnes tedy eh, eh, Eh, tedy eh, postulují, se uchází na základě kritérií, která má být splněné. My bychom měli mít informace k dispozici, tak abychom mohli přijmout rozhodnutí se znalosti věcí a vlastně až mm, se vyslovíme pro nebo proti takovém rozhodnutí, tak potom budeme respektovat proceduru řádně. Přece musíme respektovat transparentnost a princip dialogu a takto my, mm, jakožto Evropský parlament, můžeme vyslat signál i jiným institucím, evropským občanům a to, že poprvé Evropský parlament skutečně se zapojil do podobných rozhodování, ale že jsme instituce, která trvá na tom, aby vše proběhlo dobrým řádným způsobem při dodržování pravidel a transparentně. Vše jsem řekla, myslím, a já nechám teď rozhodnutí samozřejmě na nás, na všechny. Je to návrh, eh, který zde předkládám kolegům eh, se znalostí této věci. Zdá se mi, že zde jsme schopni přijmout rozhodnutí, eh, které bude respektovat princip transparentnosti. Děkuji, paní Gabriel, my jsme to pochopili. Ano, eh, další kolegové požádali o slovo. Začneme. Paní Fajon. Very much. Děkuji, pane předsedo. Nejprve jako stínová zpravodajka socialistů demokratů chci poděkovat paní Gabriel za její úsilí a chci ji podpořit v jejím návrhu eh, odložit hlasování o dva týdny. Ona prezentovala dobré argumenty. a chci zdůraznit, že v posledních hodinách před dnešním hlasování jsme byli všichni svědků velkého nátlaku a lobbingu ze strany zemí, aby byl, se dostali na pozitivní seznam toho bezvízového režimu Eh, mnoho zemí následuje to velmi citlivé téma, potřebujeme čas, mm, abychom získali více důkazů pro větší transparentnost a já chci podpořit Marii. Je to skutečně citlivé téma. Máme mnoho ústních pozměňovacích návrhů na poslední chvíli. Eh, diskutujeme o něčem, co někteří mohou tvrdit, může být porušením řádného postupu, takže musíme to pečlivě projednat. Máme velkou odpovědnost a já nechci riskovat, a že by e, výstup z tohoto výboru byl, šel proti očekávání občanů. Vízová politika je velmi citlivá. Nemůžeme to prostě rozhodnout bez posouzení, bez vážné diskuse ve výboru nějaký stínový zpravodaj ještě žádá o slovo, pan Louis Michel. jste také stínovým zpravodajem? Pokud ne, tak jste stínovým. Louis Michel. Pane předsedo, milí kolegové, samozřejmě já velice respektuji a obdivuji práci naší kolegyně Marie Gabriel a chápu samozřejmě argument který přednáší, ale nechápu moc eh, mm, tu proceduru, ten postup, který navrhuje. Ona říká 14 dní, ale za 14 dní budeme schopni mm, tedy jednak poslat ten dopis a potom dostat i odpověď, tedy vysvětlení od těchto deseti zemí, protože vy navrhujete to odložit o 14 dní, ale to asi bude definitivní odložení, tedy definitivní i pro naše funkční období. A tady přece je to dost naléhavá věc. Je politování hodné, že těch 16 zemí ostrovu AKT, které na, o které šlo na začátku, to byl ten cíl přece, vlastně stanou se takovými rukojmími a budou potrestány eh, eh, kvůli tomu lobismu, který zde vznikl za třetí. A já jsem neslyšel tady o předřečníku, ano, Možná, že to je pravda, ale ty tři pozměňovací návrhy, které by mohly být problematické, jsou staženy. Tudíž vlastně nám tady zůstávají země, které zjevně eh, eh, by měly být podpořeny. Aspoň se to tady tak jeví, takže nechápu, proč bychom teď eh, bychom měli to odsunout já bych byl býval souhlasil, e, kdybychom to odložili, kdyby ty pozměňovací návrhy nebyly staženy a kdyby zde vznikla nějaká polemika, ale ona nevznikla. Omlouvám se, třeba když se říká, že musíme e, vzít, přijmout rozhodnutí se znalostí věcí. Ano, přijmeme rozhodnutí se znalostí věcí, ale přece e, nemůžeme předstírat, že lidé, kteří jsou informováni, kteří tady se vyjádřili, že dnes snad nevědí, zda ty dotčené země jsou schopny eh, dostat výjimku nebo ne přece tady dělat, jako že eh, tady budeme mít nějaké definitivní podklady, které najednou vzniknou, se objeví eh, za tu dobu a že to pozmění naše hlasování a změní to tendenci, ne. Děkuji, pane Michele. Pan Kirkhope. Prosím, pozor na čas. Kirkhope, prosím, mm, pozor na čas. Já chci podpořit tyto poslední připomínky, e, protože když se mm, dívám na hlasovací seznam, chci zdůraznit, že ne všechny ty jména, která se tam objevují, se e, zmizí v příštích týdnech. Já myslím, že narostou ještě ten počet, protože a já si nemyslím, že tento výbor má tvořit nějak nějaký průběžný seznam, kde se najednou další žadatelé mohou eh, dostat na seznam, ale někteří možná budou vedle těch jedna bude, eh, budou mít smysl, aby se tam dostali jiní. Myslím, že není možné, aby to byl nějaký nový proces UEI, ale je to budva, která už probíhá dva roky. Uh, Byly tady obsáhlé diskuse, je to velmi závažné pro danou zemi a um, mělo by to být velmi uh, důležité i pro nás, abychom rozhodovali podle pravidel a podle v souladu s přípravnými pracemi. Chápu, co říká zpravodajka, ale pokud vy nerozhodnete jinak, pane předsedo, myslím, že nemohou být změny těch um, žadatelů v příštích týdnech. Já bych byl velice nerad, kdyby se to odložilo o dva týdny. To by mohlo ohrožit některé ty původní uh, jména, která tam byly, pro která jsme považovali za akceptovatelné a které splňují naše požadavky, paní Tanoka. Já jsem, my jsme pro odložení, protože toto je skutečně eh, závažné. Tam objeví ústní pozměňovací návrhy. Eh, musíme mm, říci, že musíme zjistit, jaká je situace, jak seriózně tedy se ujmout našich, nový, našich nových práv, o tomto rozhodovat. Já chápu, před, eh, podporuji předřečníky, musíme mít alespoň měsíc odklad, ne dva týdny. Paní Jenst? Ano, také my jsme pro odložení. My neříkáme, že to prostě podložíme na neurčito, my to jenom odsuneme. Um, jsou tady, um, musíme velice vážně daným vládám daných zemí e, velice seriózně to odůvodnit. Já v tom nevidím problém, co řekla Tania. S tím souhlasím. Um, ehm, argument ne. Hmm jsou jasné. My, ne, my chceme odložení ne, nikoli nějaké, od, nějaký odklad na neurčeno. My chceme více informací, abychom eh, to mohli mm, prezentovat ve frakcích, takže já to chápu, ale prosím, jako, ne, ne, ne přistupujte k tomu tak, jak teď bylo řečeno. Dias Demera. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, zde použiju několik slov, ale první moje slovo je samozřejmě to, že chci vyjádřit uznání a díky eh, eh, paní zpravodajce za vykonanou práci, tedy kolegyni Marie Gabriel z mé politické rodiny. Já vím, o čem mluvím, protože, jak vy všichni dobře víte, třikrát jsem byl, eh, byl tedy zpravodajem pro nařízení z roku 2001 a vím, jak to bylo těžké interinstitucionálně vyjednávat a vlastně eh, vytvořit zprávu z toho. Takže není samozřejmě hm, povinné souhlasit, ale eh, v rámci stejné politické skupiny by se mělo souhlasit. A já tedy chci velice jasně zde Eh, tedy eh, vyjářit nesouhlas s tím odložením. A to eh, proč? Řeknu důvody. Za prvé, první důvod je, že chci opak zopakovat argumentaci, kterou, která se byla použitá, to je transparentnost. Je, nařízení musí být transparentní a je transparentní a nařízení umožňuje možnost, kterou zde využíváme. Umožňuje tedy využít po ústní pozměňovací návrh a tudíž eh, transparentnost eh, nemůže být v nesouladu s eh, jednacím řádem. Pardon. A my vlastně máme přece jednací řád, podle kterého my zde vyvíjíme činnost. Za druhé, zde i za 15 dní budeme mít více jasno? Já si myslím, že někteří z vás asi nevědí, a já vás o tom informuji, že Kolumbie a Peru v podstatě předložili technickou fiš. A v té technické fiši, kterou má Evropská komise, tak tam jasně, detailně se popisují ty různé body, hodnocení, které nám by měly umožnit podpořit či odmítnout eh, eh, tu jejich žádost. Já to podporuji s panem López Aguilar a s paní Renáte Weber. Já to podporuji. A takže tyto body jsou schrnuty v obchodní dohodě. A zde přece my bychom byli nepodepsali, nepodepsali obchodní dohodu s Peru a s Kolumbií, kdyby eh, tam nebyla jistota reciprocity. Eh, a to je, že se tyto body budou respektovat. A třeba jako lidská práva, tím bych začal. A potom institucionalizace, vysoké instituce Kolumbie a Peru a vysoká kvalita, kterou oni vydávají, kvalita dokladů, cestovních dokladů, které vydávají, iž biometrické doklady vydávají a potom je to otázka reciprocity. Takže ty tedy, já tedy vydám výzum a to platí ve všech 28 státech a oni eh, v podstatě tyto dvě eh, eh, země v podstatě i jaksi rostou a získávají na významu na americkém kontinentu a asi vy to nevíte, možná tam působí více Evropanů než Kolumbiců a Peruanců zde v Evropě a v podstatě tam pracují, podnikají, obchodují. Pane předsedo, dovolte mi abych eh, já předložil tady tyto argumenty. A závěrem bych chtěl zmínit další oblast, eh, kterou znám, a to je bezpečnost. Bezpečnost to je v podstatě garantováno v těchto dvou zemích. Ano, ty země mají problémy, to je jasné, ale vezměte do jednu věc. Jednu věc závazek eh, peruánské a kolumbijské vlády, že budou dodržovat bezpečnost, to je, eh, to je tedy eh, jasný, hmatatelný, objektivní závazek. Pane předsedo, a z těchto důvodů, které předkládám, a z dalších důvodů, které bych se mohl rozvádět celé dopoledne, tak já prosím, na vás apeluji, abyste nevzali do úvahy návrh paní Gabriel. Děkuji. Tady jsme měli návrh odložit hlasování a v souladu s jednacím řádem, eh, takže když dojde k posunu, k odkladu, jak žádá zpravodaj, tak samozřejmě zde někdo může pohovořit pro, někdo proti, my jsme slyšeli již pro a takže i jsme eh, já, eh, eh, paní eh, Zipel, potom ještě se vyjádří. A potom budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu, o návrhu odložit hlasování. Děkuji, pane předsedo. Já můžu být také celkem stručná. Jsme před hlasováním a myslím si, že není vhodné, aby nyní, abychom nyní vedli obsahovou debatu o jednotlivých státech. A Hovořili jsme už dříve o e, státech, které by to mělo zahrnovat a myslím si, že teď bychom to dělat e, neměli ve chvíli, kdy hovoříme o odložení. Myslím si, že kolegové a kolegyně zde by se měli podívat na postup. A bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly staženy e, ústní pozměvací návrhy byly předloženy další návrhy v posledních chvílích. Myslím si, že něco takového je nepřiměřené, něco takového musíme spochybnit. Já si myslím, že takovýto postup a, e, takovéto pozdní a, e, pozměňovací návrhy nebo návrhy na rozšíření, e, to je něco nepřijatelného. Myslím si, že bychom tak měli celé hlasování odložit, tak abychom se všichni v klidu pobavili o tom, jak budeme přistupovat k takovémuto postupu a také abychom se pobavili o obsahu. Takže myslím si, že potřebujeme čas a jsem pro odložení. Obviously, there is a division of opinions. Samozřejmě zde existují různé názory. Vyslechli jsme si návrh zpravodajky. Vyslechli jsme si eh, jeden hlas pro odložení a jeden hlas proti odložení. Měli bychom tedy hlasovat o odložení, zda to odložíme či nikoli. Takže o tom budeme nyní hlasovat. Máte technickou připomínky? Ano, mám technickou připomínku, pane předsedo. Já bych vás chtěl požádat, abyste vyjasnil na tomto místě, že tři ústní pozměňovací návrhy byly staženy už to zmínil pan Louis Michel. Já bych byl rád, aby vy jste něco takového ověřil, abyste řekl, že tři ústní pozměňovací návrhy byly staženy. Ano, říká předseda. Pozměňovací návrhy 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 byly staženy. To znamená, že o tom nebudeme hlasovat v žádném případě. Nyní hlasujeme o odložení. Budeme mít tedy elektronické hlasování o odložení. Ti, kteří jsou pro odložení, by měli hlasovat ano, ti, kteří jsou proti odložení, by měli hlasovat ne. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. There is EPP plus one. One EPP. EPP má jednoho navíc. Končím hlasování. 32 pro, odložení 24 proti. Takže je to odloženo. Schválili jsme odložení. Nyní budeme hlasovat o Sýrii. Voting on Syria. Syria. Where is, where is, where is Syria? Where is my voting list of Syria? No. Mrs. Wikström. Paní Wikström, máte technickou připomínku? Pane předsedo, pokračujme s hlasováním o Sýrii. We still have a vote on Syria. Please. Prosím o klid. Musíme ještě hlasovat o Sýrii. Prosím tady o klid. Kdo odchází ze sálu, prosím potichu. Paní Vekström má technickou připomínku. Here we are discussing all sorts... Zde hovoříme o celé řadě postupů. Čeká nás velice důležité hlasování o e, usnesení o Sýrii. Já, naprosto, já považuji za naprosto nepřijatelné, že lidé odchází. Prosím, hlasujme okamžitě to jsme právě chtěli udělat. Museli jsme hlasovat o odložení předchozí zprávy a nyní samozřejmě budeme hlasovat o Sýrii. Další technická připomínka? Eh, eh, Pane předsedo, tento návrh usnesení byl připraven na základě koncensu, ale je zde problém v kontextu současných změn rozpočtu. Některé politické skupiny jsou proti navýšení rozpočtu na uprchlíky, takže to jde proti návrhu usnesení. Návrh usnesení možná vypadá dobře na papíře, ale ve skutečnosti to bude problematické. Dobrá, takže budeme hlasovat o Sýrii. Telling the amendments and ask Pozměvací návrh 1, kde pro? Unblock. Dobrá, takže jste pro hlasování unblock. Kdo je pro? Proti? Eh, pozměňovací návrhy byly uh, zamítnuty. Eh, není o celém návrhu usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet tři pro, dva proti. Nikdo se nezdržel. Schváleno. Děkuji. Pan Klejs má slovo. Voorzitter, ik vind het... Pane, pane předsedo. Voorzitter, ik vind het... Uh... Pane předsedo, já si myslím, že je politování hodné, že nebylo možné hlasovat odděleně o osmi pozměvacích návrzích. A nebylo by to hlasování, které by trvalo hodiny a hodiny. Nechápu, proč jsme museli hlasovat en blok. Myslím si, že to je eh, špatné. Ano, bereme to na vědomí. Nicméně koordinátoři hlas, souhlasili s tím, že budeme hlasovat en blok, takže jsme se na tom shodli, ale vy jste tedy řekl svůj názor. Please. Je 11 hodin. Please. Dear colleagues. Dear colleagues, please. Vážení kolegové, prosím o klid. Please silence in the ranks. We're moving on to point number which is the... Dostáváme se k bodu číslo 8. Je to protokol proti nelegálnímu nelegální výrobě a převozu střelných zbraní, jejich součástí a transnational organised crime. The rapporteur, Madame Veron... Střelných zbraní, jejich součástí dílu a střeliva a obchodování s nimi. Budeme tady hovořit o tomto protokolu k umluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Paní Hujon zde není, zastoupí pan Vos. Nejdříve budeme hovořit o návrhu zprávy a poté stínoví zpravodajové nebo ostatní členové výboru budou mít příležitost se vyjádřit. Nyní má slovo pan Vos. Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Jménem Veronik Mathieu bych chtěl dnes přednést to, co chtěla říci. Bohužel zde dnes nemůže být, ale požádala mě, abych přečetl stanovisko. Veronik Matěje. Veronik Matěje srdečně děkuje stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a za odpovídající podporu v této otázce. Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí dílů a střeliva a obchodování s nimi je protokol, který se snaží o to zabránit nedovolené výrobě eh, těchto věcí, ehm, bojovat proti ní. Jde o protokol, který doplňuje úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Jsou zde také další protokoly týkající se obchodování eh, s lidmi, a e, protokol týkající se dalších otázek, ty už Evropská unie schválila v minulosti. E, protokol, o kterém hovoříme, e, proti nedovolené výrobě střelných zbraní a obchodování s nimi. Tento protokol byl podepsán ze strany EU v roce 2002 a tím se EU zavázala ho také ratifikovat po té, co evropské právo bude přizpůsobeno. A to bylo učiněno eh, v rámci doporučení Rady z června, které se zabývalo střelnými zbraněmi, zadrženými střelnými zbraněmi a tak dále. Tím je možné zlepšit eh, schopnost práce policejních orgánů. Odpovídající směrnice rovněž zohledňuje a požadavky protokolu. Nařízení 258 z roku 2012 eh, se soustředí na eh, implementaci článku 10 protokolu a stanovuje také opatření týkající se ehm, obchodování se střelnými zbraněmi, jejich součástmi, díly a se střelivem. Evropská unie může schválit tento protokol. Ratifikací tohoto protokolu eh, budou harmonizovány ehm, harmonizovaná ustanovení nebo požadavky na všechny členské státy uvnitř hranic EU. Tento protokol je naprosto nezbytný. Je třeba zdůraznit, že nedovolená výroba a obchodování se střelnými zbraněmi představují velký problém. Nedávné zprávy Europolu a také informace z Kentýmu ukazují, že zločinecké organizace eh, používají obchodování se střelnými zbraněmi jako zdroj příjmu. Existuje 39 eh, skupin v rámci organizovaného zločinu, které vydělávají obchodováním a výrobou střelných zbraní. Moje kolegyně jako zpravodajka je velice ráda, že tímto bude možné bojovat proti nedovolené výrobě střelných zbraní a obchodování se střídními zbratěmi. To také odpovídá závěrům rady ze 7. června tohoto roku a pomůže to eh, boji proti organizovanému zločinu. Ustanovení protokolu posilují boj proti nedovolené výrobě střelných zbraní eh, také bude díky tomu možné lépe kontrolovat import a export zbraní. Spravodajka zdůrazňuje, že je podstatná výměna informací, tak jak je stanovená v článku 12 protokolu. Pro kriminalitu neexistují hranice a proto je možné bojovat proti nelegálnímu obchodování se zbraněnými jenom tehdy, když členské státy budou lépe spolupracovat. Je nutné, aby tato spolupráce byla lepší než spolupráce skupin organizovaného zločinu. Zločinecké organizace používají nejrůznější metody, nejrůznější nástroje na obchodování se střelnými zbraněmi. Existují různé strany, které vyrábí a obchodují se zbraněmi. A právě proti těmto skupinám je namířen tento protokol. Existuje hodně nelegálních střelných zbraní, eh, například Kalašnikovy z Balkánu. Ty se dostávají do Evropské unie. Eh, existují nejrůznější cesty, jak se tyto zbraně dostávají do EU. Členské státy ale podle zpravodajky bohužel si nedostatečně vyměňují informace o tomto tématu a také se nedostatečně zasazují o to, aby eh, toto nebezpečí bylo odstraněno. Nesmíme zapomínat na to, že velká část těchto zbraní je v rukou skupiny organizovaného zločinu. Spravodajka eh, žádá členské státy, aby posílili výměnu informací prostřednictvím informačního systému ISIS v rámci Europolu. Je eh, přibližně eh, nebo tato, tyto údaje, které se eh, předávají jsme systém Europolu, jsou informace, které je pak možné vyměňovat se mezi členskými státy. Také zpravodajka navrhuje, aby, byly, aby, byla, aby bylo zřízeno ústředí v rámci Europolu, které by zajišťovalo výměnu informací mezi členskými státy v této oblasti. Evropská unie již přistup, přizpůsobila svoji legislativu protokolu a tak Evropská unie nyní může schválit protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní a obchodování s nimi. Je to zásadní protokol, umožní nám bojovat ehm, nebo posílit boj proti obchodování s nelegálními zbraněmi. Je to závažný problém a tak zpravodajka doporučuje, abychom po schválení tohoto usnesení a tedy požadovali přímou ratifikaci daného protokolu. Děkuji. We have here Claude Moraes. Mm, Claude Moraes. Chce přispět do této debaty, pane Moraes? Děkuji. Já jsem chtěl velice stručně chtěl říct, že pan Ves velice podrobně prezentoval záměr paní Matě v této zprávě a jako stínový zpravodaj z SND chci plně podpořit zpravodajku a proto nechceme podávat pozměňovací návrhy, protože chceme rychlou eh, rychlé eh, schválení tohoto protokolu doporučení Europolu řešeny v této zprávě. A to je velmi důležité téma, má podporu všech stran a bylo to vyjádřeno na schůzích stínových zpravodajů. Příspěvek pana Vose je velmi kom- podrobný, nezbývá moc, co bych k tomu řekl. To důležité téma v SND, eh, Výroba a obchodování s nelegálním obchodování se zbraněmi je důležité téma. Chceme to rychle schválit, nech, nebudeme pokládat, podávat přezměňovací návrhy, to v tom je schoda. Takže děkuji panu Vosovi za tento podrobnou prezentaci jménem paní Matie a děkuji vám. Děkuji panu Moraes. Nikdo další k tomu již nic nechce, možná rada nebo komise. Chtějí k tomuto tématu komise a rada? Chcete něco dodat? Paní, panu Vosovi? Pokud ne tedy, tak to je všechno, protože um, to, mm, termín pro pozměňovací návrhy je 8. října do 12 hodin. Takže to je všechno, protože, jak jsem řekl, schůze koordinátorů byla odložena a děkuji vám za pozornost.